Okay, I'm going to quickly start with a couple of announcements. <clears throat> Tak já začnu s několika rychlými sděleními. Podívejte se prosím do pořadu jednání. Dva body. To je aktuální informace o druhém trialogu, pokud jde o dostupnost eh, stránek veřejných orgánů. Vím, že mnoho lidí i mnoho tuto místnost má zájem o otázku dostupnosti a budou to chtít slyšet, takže to eh, si vyslechneme po čtvrté hodině a stejně tak i informaci o triálogu o zdravotnických prostředcích a zdravotnických prostředcích in vitro. To bude to bude tedy informace po čtvrté hodině. Odložíme eh, text o necelních překážkách na jednotném trhu, jakož i hlasování protože došlo k nějakým prodlevám při eh, dopracovávání kompromisu z minulého týdne. Takže myslím, že to byl jenom nějaký technický problém. Bylo třeba odložit jednání. A teď už mám to potěšení znovu mezi námi přivítat komisaře Jirkyho Katajnena, místo předsedu komise, který eh, odpovídá za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost, což jsou všechno témata, která stojí v jádru vnitřního trhu a eh, proto jsme ho pozvali na náš výbor. My jsme tedy výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, to jenom připomínám. A teď tedy dám rovnou panu komisaři slovo a prosím, kdo bude chtít vystoupit v diskusi, tak se co nejrychleji přihlašte. Předpokládám, že asi všichni přítomní budou chtít položit otázku, takže si vás zapíšeme na uh, řečnický seznam. Prosím, pane komisaři. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, vážení poslanci, vážené poslankyně. Eh, jsem velice rád, že mohu zase dnes s vámi hovořit Promiňte. Tak ještě jednou děkuji za to, že mám příležitost s vámi diskutovat eh, o tom, co probíhá a jak daleko jsme dospěli u různých důležitých otázek týkajících se vnitřního trhu, zvláště pokud jde o pracovní místa, růst investice a konkurenceschopnost. Nemohu eh, pokrýt úplně všechny novinky, takže se budu soustředit na takové klíčové věci, které se hrávají klíčovou úlohu v oblastech, které jsem zmínil a které jsou relevantní pro práci v tomto konkrétním výboru. Nejprve bych vám chtěl poskytnout aktuální informace ohledně investičního plánu, Víte, že ten mě hodně zaměstnával v posledních měsících. Potom řeknu pár slov o situaci v provádění eh, strategie jednotného trhu, eh, kterou tento výbor pozorně sleduje. Otázky vnitřního trhu samozřejmě hodně eh, souvisejí s programem lepší tvorby právních předpisů a k tomu se také na konci dostanu. No a potom velice rád odpovím na vaše otázky a vyslechnu si vaše nápady a náměty k různým tématům. Nejprve tedy ten investiční plán. Dosud eh, Evropská investiční banka schválila 56 projektů k financování z EFSI, což představuje celkem 7,2 miliard eur. 56 konkrétních projektů, celkový finanční objem 7,2 miliard. Eh, stále eh, přibývají další projekty, které jsou každý měsíc vybírány. Zhruba polovina z těch projektů se týká účinnosti obnovitelných energií a také k nízkouhlíkovému růstu. Další projekty zahrnují výzkum, vývoj, průmyslové inovace, eh, digitální a společenskou infrastrukturu, dopravu, dopravu a podporu malých a středních podniků. Evropský investiční fond EIF má vlastně 150 dohod s malými a středními podniky. Celkem to je 3,4 miliardy eur a zhruba uh, Zhruba 150 malých a středních podniků bude těžit z těchto finančních dohod. A já předpokládám, že celkem to financování bude eh, představovat 76 miliard eur. To je tedy výsledek prvních sedmi měsíců, 76 miliard eur financování malých a středních podniků a projekty v rámci EFSI. 22 členských států zatím využilo EFSI, včetně některé státy s menšími hospodářstvími, jako Slovinsko, Estonsko, Bulharsko a Chorvatsko. Itálie, Spojené království a Francie jsou země, které stojí v popředí. Spojené království, pokud započítáte počet projektů nebo pokud započítáte peníze, tak Spojené království je na prvním, respektive druhém místě. Nejsem si teď jist, v které kategorii je na prvním místě, v které na druhém. Ale tedy Itálie, Francie a Spojené království jsou v popředí. Dále eh, ti, co podporují eh, veřejné a soukromé eh, projekty, mohou požádat o technickou pomoc z, z takzvaného poradenského centra. Také eh, chceme spustit portál Evropského investičního projektu pro veřejný i soukromý sektor. Ehm, soukromý sektor potom volal. 22. února komise a EIB zveřejnili informativní brožuru, která pomáhá místním orgánům a tvůrcům projektu využívat možnost kombinace EFSI eh, a ESI těchto dvou fondů. Ty nástroje jsou různé, ale navzájem se doplňují pokud jde o jejich povahu, koncepci a právní rámec. A navzájem se posilují. Tyto aktivity doplňuje i eh, náš projekt výzkumu a vývoje. Horizont 2020 ten se týká především znalostní ekonomiky, využívající vynikající vědeckých výsledků a prostřednictví eh, prospěšného pro inovace. POST podporuje výzkum a inovace, které zajišťují hospodářskou prosperitu, bezpečnost, kvalitu života a zdravé prostředí eh, i do budoucna. Horizont 2020 tyto cíle plní. Už máme zhruba 7200 grantových dohod, které byly podepsány s celkovým příspěvkem EU 12,6 miliard eur a celkem z toho těží eh, více než 31 tisíc eh, účastníků, což znamená, no, představuje 1300 grantových dohod v rámci Evropské výzkumné rady. Komise se také snaží odstranit konkrétní regulační a administrativní překážky investic a vytvořit lepší podnikatelské prostředí. Zabýváme se dalšími možnými Eh, investicemi. 26. listopadu 2015 jsme schválili výroční přehled růstu, kde jsou i fakta týkající se jednotlivých zemí a oblasti investic. A komise spustila eh, unii trhu s kapitálem, energetickou unii a další projekty, které podpoří podnikatelské prostředí. Na jaře také schválíme eh, agendu týkající se kvalifikací. Další prohlubování vnitřního trhu v EU stojí skutečně vysoko. V našich snahách musíme odstranit investiční omezení a vytvářet nové příležitosti pro spotřebitele eh, i podniky a vnitřní trh musí Eh, samozřejmě být takový, aby se podporovaly novátorské podnikatelské záměry. To bohatí vnitřní trh. Chceme vytvořit evropský program pro ekonomiku sdílení, tak abychom mohli sem začlenit i nové novátorské služby. Nechceme ale podporovat jeden typ podnikatelských plánů. Dále chceme udělat takzvaný pas služeb, tak aby poskytovatelé služeb mohli snáze prokázat, že plní požadavky, když obchodují v jiných členských státech. Chceme harmonizovat některé požadavky týkající se prioritních oblastí, e, které jsou nedostatečně výkonné, což se týká například některých e, služeb mezi podniky. Chceme zlepšit evropský systém normalizace, chceme uh, Eh, se více snažit spolupracovat s malými a středními podniky a se s zúčastněnými stranami z občanské společnosti. Všechno tato navržená opatření by měla jít ve prospěch malých a středních podniků a doplnit další konkrétní opatření, která se týkají přístupu k financím a omezování byrokracie. Eh, také chceme vytvořit návrhy týkající se Evropského fondu rizikového kapitálu ve spolupráci s investičním plánem. Snahou je posílit tvorbu tzv. startupů, protože eh, více než 60 jich vytrvá déle než tři roky. Chceme také zjednodušit postupy v oblasti DPH, a dát podnikatelům eh, druhou šanci prostřednictvím nového postupu pro insolvenční řízení. A chceme také najít cesty, jak eh, omezit požadavky, eh, které předkládá administrativa. Chceme se také zaměřit na kontrolu plnění právních předpisů, budeme na to mít prioritní nástroj. Chceme také zavést tržní informace a systém ke schromažďování informací a chceme také to řešit příslušnou směrnicí. Spolu s před, místopředsedou Ancipem eh, se e, zabýváme i digitální strategii. Komise navrhla první sadu opatření o autorských právech v prosinci. Další návrhy Eh, týkající se digitálních technologií, elektronického obchodu a obsahu by měly být předloženy ještě před eh, letní přestávkou. Ve všech těchto oblastech stojí samozřejmě v popředí i ochrana spotřebitelů a je to vlastně součást eh, našich snah o uvolnění plného potenciálu vnitřního trhu. My jsme eh, investovali hodně snah také do pařížské dohody o klimatu a teď musíme přijmout další kroky. Eh, už eh, provádíme akční plán o oběhové ekonomice, pracujeme na přeskumu strategii Evropa 2020 a na cílech udržitelného rozvoje OSN. Průběžný přeskum víceletého finančního rámce také bude důležitou věcí v roce 2016. Bude to příležitost eh, upravit eh, naše výdaje podle aktuálních politických priorit, když to bude zapotřebí. Tento týden komise také chce schválit eh, sdělení ohledně opatření, která by se měla přijmout na evropské úrovni k optimalizaci účinnosti politických nástrojů a k řešení výzev ocelářství a tak, aby došlo k modernizaci tohoto odvětví. Nyní pár slov o lepší tvorbě právních předpisů. Tato agenda se snaží zjednodušit právní rámec a omezit regulační zátěž ve, na vnitřním trhu. Musíme podporovat takovou regulaci, která odstraňuje překážky růstu, která minimalizuje náklady, která umožní nové příležitosti a přispěje k tomu, že růst bude společensky a z hlediska životního prostředí udržitelný. Komise se tedy chce zaměřit na opodstatněné a odůvodněné iniciativy, které povedou k jasným výsledkům, a to na základě systematického hodnocení minulých zkušeností v souladu se zásadami subsidiarity a e, přiměřenosti a nový balíček lepší tvorby právních předpisů by měl být už nositelem této změny. Je to společnou odpovědností všech evropských institucí i členských států. Ty všichni by se měli držet zásad lepší tvorby právních předpisů. Vážná paní předsedkyně, celkově náš strukturovaný dialog fungoval eh, dobře v návaznosti na eh, pracovní program 2016 to, eh, myslím, eh, se projevilo i na setkání předsedů výborů EP a kolegia komisařů ve Štrasburku v říjnu loňského roku. Stojíme dnes před velkými výzvami. Jsou to teroristické útoky, ale i příliš pomalé oživování hospodářství, změny klimatu, uprchlická krize, migrační tlaky na našich vnějších hranicích a také nejistota v našem sousedství. A všechny tyto změny znamenají, že EU musí eh, přijmout eh, rozhodné kroky, musíme ukázat solidaritu a odpovědnost, dosáhnout nového uspořádání se Spojeným královstvím. Musíme být silným celosvětovým hráčem. Musíme spolupracovat na všech úrovních, abychom mohli řešit okamžité výzvy, ale abychom mohli i dláždit cestu pro udržitelnou evropskou budoucnost. Těším se na dialog, který bude nyní následovat a kdy si tady budu moci vyslechnout vaše názory ohledně toho, jak můžeme společně řešit tyto výzvy. Děkuji. Thank you very much for that. I've got a list, so if you haven't yet signalled. Pokud jste se ještě nepřihlásili, tak projdu seznam řečníků. Mm, Chci přivítat pana Lothagarda Mortana. Vítejte zde v parlamentu. Vy jste eh, Mm, my se těšíme na spolupráci s vámi a hodně úspěchů vaší nové roli, vaší nové roli ministrině. My tady pracujeme velice tvrdě v tomto výboru. Takže vítejte. Dovolte, abych vám řekla, koho mám na seznamu řečníků. Anna Nicoladanti, Virginie Rosier, Lizzie Akansari, Carlos Coelho, uh, Ivan Stefanich, Dan Dalton, Robert Rochefort, Vicky Ford and Julia Rader. No, not Carlos. Okay, and I'm going to take them from in the order. Budeme tedy postupovat podle frakcí. Rosa. Děkuji, že jste mezi nás přišli. Že jste mezi nás přišel, děkujeme za vaši prezentaci. Také jako většina kolegů věřím, že bychom měli úzce spolupracovat a výdat se častěji. Hmm. My již nějakou dobu jsme slyšeli tedy o tom, co se plánuje mě by zajímalo, co už se udělalo, když jste mluvil o eh, zjednodušení. Už máme už nějaké výsledky, nebo ne? Děkuji. Catherine Steeler. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane komisaři, že jste přišel na tento strukturovaný dialog. Eh, ten důraz na Horizon 22 a 56 projektů. K tomu, co jste řekl ohledně dovedností a celé této agendy, víme, že mm, je 900 tisíc pracovních míst v digitální oblasti v Evropě. Budeme potřebovat eh, osoby s, doved, s těmito dovednostmi. Mě by zajímalo, jaká je vaše vize, protože nechceme, aby se ta propast digitální zvětšovala. Chceme, abychom byli v této věci inkluzivní. A těch digitálních znalostí je tak velké množství, které jsou všechny potřeba. Pokud chceme využít toho potenciálu, tak musíme tuto agendu mm, řešit. Já jsem se nedávno účastnila um, akce, která se týkala malých, středních, malých podniků, pracovních míst a webových stránek. Pro tyto malé digitální um, biznesy Eh, tam se hovořilo o eh, jaksi označování eh, webových stránek, že to je takový divoký západ. Řešíte to nějak? Máte to na svém programu? Dále nové, nová dohoda s Británií. Jako někdo, kdo věří, že by Británie měla zůstat v EU, Zítra to bude 100 dnů do referenda. Vy jste řekla, že Británie bude jedním z velkých beneficientů tohoto fondu. Horizon 2020, 2020 z toho, využí, toho využívají naše univerzity. Co by se stalo, kdybychom tedy vystoupili? Já se to samozřejmě nepřeju, abychom z toho, toho eh, těchto investic nemohli využívat. Takže já jsem tady chtěla eh, k tomu něco říct. Já jsem spěchala jenom proto, že jsem na posledních koordinátorech slíbila, že se pokusím dodržovat řečnickou dobu, aby komisař měl čas na odpovědi. Máme tady 10 řečníků, 11, takže ty, ten čas stanovím tedy um, padní a po několika minutách vás přeruším. Takže Dan Dalton jako další. Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, já velice vítám, co jste řekl eh, o lepší regulaci. My plně souhlasíme. Problém je samozřejmě, že realita je trošičku jiná. Snadno se o tom mluví, o tom zjednodušování, lepší regulaci. Často ale nová legislativa je pravým opakem. Například celní kodex, to je klasický příklad, mělo to být zjednodušení a máme něco, co zvětšuje problémy a byrokracii pro podniky a to do té míry, že potřebujeme dva je přenesené pravomoci, jak to vůbec vyřešit. Jak to tedy Eh, splnit. Obvykle se děje pravý opak. Netarifní bariéry, další věc. Já dělám zprávu zde ve výboru a mnoho z malých podniků mi říká, že je snazší podnikat, mm, a než třeba ve Francii nebo v Německu, z důvodu těch netarifních bariér, které je mají eh, vlastně mm, jim zabránit přístupu na trh. Specifická otázka, podpořil byste závazek komise k netarifním bariérám, doporučení v těch ehm, specifických doporučení a pokusil se identifikovat tyto bariéry a najít cesty, jak je řešit. Poslední bod ehm, k digitálnímu jednotnému trhu. Proč komise neustále mluví o ochraně spotřebitelů? Proč on ne, o posilování spotřebitelů, protože důvěra je všechno a to nám vlastně dává možnost se zaměřit na eh, spotřebitele, protože ochrana spotřebitele je často jak, jakýsi zástup, zástěrka, eh, jak eh, udržet na trhu někoho. Efektivně ehm, tady bylo řečeno, že komise chce chránit stávající aktéry. Pokud DSM má fungovat, tak tito eh, aktéři budou ohroženi. Jak tedy garantovat rovné podmínky pro všechny a ne chránit jenom ty, co už tam jsou, ty zavedené? Děkuji, pane místo předsedo. Je to legrační. Já jsem nevěděl, co bude říkat kolega Dalton, i když vím, čím se zabývá, tak jsem se to mohl domyslet, ale navážu na něj. Vy jste začal své vyjádření o investicích. Ano, investice jsou klíčové, investice schází, chybí v Evropské unii a pro růst a zaměstnanost je potřebujeme. Vy jste mluvil o projektech a investičním plánu, ale aby ty investice se projevily v celém odvětví, tak je třeba věřit trhům, kteří jsou v pozadí. A nejde jenom o organizaci financování, ale také je třeba věřit trhům. Tady jsme ve výboru pro vnitřní trh a navazuji na vyjádření kolegy Daltna. Otázka překážek a necelných překážek je strategická. Já jsem slyšel, jak mluvíte o startupech. Často hovoříme o velkých podnicích a zapomínáme na malé a střední podniky. To je to vlastně pojítko. To je to pojítko mezi startupy a velkými podniky. A to vlastně zajistí do budoucnosti, aby se růst odlepil od země. Já vám položím úplně konkrétní otázku. Jaké nástroje jaká ustanovení. Já přicházím z Francie, kde se často hovoří o přílišné transpozici. A u nás i jinde si uvědomujeme, že tato přílišná transpozice je jed, který neumožňuje, abychom odstranili necelní překážky. A dokonce některé překážky se obnovují nebo množí. Moje otázka je tedy úplně konkrétní, pane místopředsedo, s vašimi kolegy v kolegiu komisařů, jak jít ještě dál a jak mít eh, nástroje, které budou odpovídat těmto otázkám. A poslední Julia Raider. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane komisaře. Určitě máte důležité portfolio pro tento výbor a také pro digitální jednotný trh jeho strategii. Já opět eh, hovořím o rychlosti reform. Právě dnes místo předseda Ancip oznámil na Lisabonské radě, že důležitá součást strategie digitálního jednotného trhu, tedy strategie eh, v oblasti duševního vlastnictví, bude odložena na září a Předseda Juncker eh, řekl, že to bude půl roku po tom, co se komise ujme své práce, tak eh, nyní vlastně eh, se množí ohláš, oznámení, ale nic nového se neděje. A bylo zmíněno, že ta, to prodlení souvisí s další konzultací, která se týká mimo jiné otázka duševního vlastnictví a příbuzných práv u vydavatelských práv. A nejde o to upřednostňovat jeden podnikatelský model proti jinému. A my jsme ve své zprávě duševního vlastnictví zmínili, že neměly by vznikat nové povinnosti, které by podřazovaly jeden podnikatelský model druhému. Takže já jsem velmi znepokojena zprávami z komise. Na jedné straně uplatníte eh, nezbytné vedení, aby bylo možné začít působit v těchto otázkách a budou závěry zprávy o digitálním jednotném trhu plně vzaty v ohledu, aby nebylo příliš obtížné pro malé a začínající podniky z Evropy soupeřit na, v této oblasti. Otázka práv osob s postižením. My hovoříme o zákonu o dostupnosti a jde také o oddálení důsledku smlouvy z Marrakeše, kdy lidé, kdy nevědomí a osoby s eh, postižením zraku nemohou číst elektronické knihy. Komisař Ettinger řekl již prosinci, že tento návrh je připraven a v zásadě je uložen někde ve stole na komisi. Zajistíte, aby tento návrh byl předložen do září, když neexistují důvody pro to, aby se na to pořád čekalo a, a parlament si přeje, aby tato věc postoupila dál. Děkuji. Chcete začít odpovídat? Děkuji. Děkuji mnohokrát. Taková diskuse se mi velmi líbí. To je politická diskuse a slyším vaše obavy a vaše zájmy a snažím se odpovědět co nejkonkrétněji. Ale nejsem příslušný ve všech věcech, které jste zmínili a pokusím se. Pokud je za prvé o notifikační postup, naším cílem je zlepšit eh, notifikační povinnosti ve, ve směrnici Je důležité aby ty nové požadavky u poskytovatelů služeb byly vyhodnoceny tak, abychom eh, zabránili nepřeměřeným opatřením, která by mohla narušit tedy poskytování eh, služeb. Efektivnější postup, který máme, pokud je o široký škálu požadavků, a umožní komisi i členským státům, aby eh, vlastně zkoumali a komentovali tato opatření, by měla zajistit lepší fungování trhu se službami. Tedy naším cílem je zvýšit transparentnost a umožnit lepší hodnocení proporcionality nových opatření. Kvalifikační agenda. Marian Tyson předloží návrh kvalifikačního programu za několik týdnů a my jsme se snažili pracovat společně. Této práce se zúčastňuje několik komisařů, abychom nehovořili pouze o digitálních o digitální kvalifikaci, ale také o dalších typech kvalifikace, které je třeba pro zvýšení produktivity například ocelářství. Ale digitální kvalifikace je velmi silně zastoupena v tomto programu. A všichni sdílejí základní zájem. A pro komisi je těžké vlastně zjistit, co více dá dělat, protože vzdělávací politika není v našich rukou, ale vlastně můžeme sdílet osvědčené postupy v jednotlivých zemích. A můžeme také radit členským státům, aby využívali financování Evropské unie pro zlepšení kvality v školství například. A soukromý sektor sehrává klíčovou roli, protože někdy soukromý sektor může poskytovat více přizpůsobený víc pro dítě než etablované instituce. Nechci vlastně nějakým způsobem eh, podceňovat školy, ale mohou po- pomoci tomuto procesu. O tom ještě uslyšíte. Chtěl bych doplnit důležitou věc, pokud je o kvalifikační program. Nyní čelíme velké skupině lidí, kteří přicházejí eh, do Evropy z prostředí mimo Evropy a je třeba zajistit, aby oni mohli začít přispívat naší společnosti. A když se na to dívám z hlediska konkurenceschopnosti a investic, tak já se na ně dívám jako na aktiva, na přínos. Ne jenom jako přítěž na naše bedra, ale mohou být skutečně přínosem. Kontinent, který věří v lidský kapitál, nyní přijímá lidi a je třeba zajistit, aby také přestoje lidský kapitál. A proto ta kvalifikační agenda, ten kvalifikační program má nový rozměr. A je zde více lidí, kteří by měli mít aktualizovanou kvalifikaci, lepší regulace. otázka necelních překážek. Lepší regulace. Řada lidí má představu, že lepší regulace znamená, že odstraníme určité formy regulace a tím se to zlepší. To se může stát, ale ještě důležitější je, že je třeba úzce koordinovat s jednotlivými odvětvími, když vytváříme nové předpisy. Pokud máme vytvářet jednotný trh, tak chceme nahradit 28 předpisů jedním předpisem. A to je asi nejlepší způsob, jak snížit regulační zátěž, ale je třeba se také zabývat tím obsahem, aby bral v úvahu jednotlivé zřetele nemusíte s tím souhlasit, ale abych řekl, že nová pracovní metoda komise, která se liší od eh, minulých pracovních metod v tom, že máme projektové týmy a měla by poskytovat skutečně kvalitnější návrhy. Já jsem s Tilmancem vedl jeden z hlavních projektů jednotného trhu, který obvykle takto posuzován není, ale je. Ano, oběhová ekonomika. Projekt oběhové ekonomiky. A je to vynikající příklad skupinové týmové práce. Nešlo jenom o otázku životního prostředí, ale také otázka jednotného trhu. A Několik generálitelství a několik komisařů se na tom podílelo. A ten výsledek vlastně byl mnohem lepší než původní návrh. Takže kvalitnější regulace z tohoto pohledu znamená vlastně, jak zohlednit různé názory a různé úhly pohledu. A například u oběhové ekonomiky skutečně dochází k tomu oběhu a dochází i k přístupu, tedy, který omezuje plítvání a ekonomický. Tedy necelní překážky. Neuvažoval jsem o té výroční zprávě necelních překážek, ale musíme něco v tom smyslu učinit, protože, jak všichni zde vědí, jedna z výzev před námi je, že členské státy ne realizují veškerou legislativu v oblasti jednotného trhu. A proto chceme mít nové nástroje, abychom sledovali, co dělají členské státy a abychom je také nabádali k tomu, aby vynucovali tuto legislativu. A to je také jeden z návrhů strategie jednotného trhu. My jako komise můžeme dělat více než v minulosti. Právě toto. Ale já vás v tomto chci podpořit. Musíme zmínit, zařadit na vyšší úroveň priority záležitost, tedy vynucování a implementace. Není to přitažlivá problematika, ale to je náš úkol, proto jsme tady. A ta výroční zpráva říká předsedkyně, a místo předseda komise, zatím jsme se tím nezabývali. Také jste zmínil důležitou otázku větší uvědomění si svých možností u spotřebitelů. Musíme zajistit, že budou spotřebitelé chráněni, ale musíme také poskytnout prostor pro rozhodování zákazníků. Je Evropa kontinentem, který umožňuje, aby vznikly nové podnikatelské modely anebo jsme kontinentem, který už vlastně rozhodl, které podnikatelské modely budou vlastně poskytnuty. A pokud se nám nelíbí eh, kolaborativní ekonomika, sehrává stále větší roli a musíme vytvářet Evropu jako otevřený a bezpečný kontinent pro nové typy podnikání. A v Dubnu jsme, tedy v červnu, předložíme návrh týkající se kolaborativní ekonomiky a jak tato pravidla budou platit pro nové podnikatelské modely. A kolaborativní ekonomika spolu s oběhou ekonomikou eh, a bude také navázána na tedy to zvýšení pravomocí eh, pro spotřebitele. Pane Rošfore, věřím, že se mi také podařilo zopět na vaši otázku. Otázka tedy autorských práv. Jak víte, dva kroky jsou obsaženy v tom plánu. Devátého prosince loňského roku komise schválila na sdělení o reformě autorského práva. A je to tedy legislativní návrh o přenositelnosti. A gro toho návrhu je takzvaná druhá část legislativních opatření. A ta je naplánována na léto. Nemohu říci zatím, zda to bude červen nebo červenec, ale mělo by to být v létě. A jsme připraveni a pan eh, komisař Ancip je připraven. Neexistují politické překážky, které by tomu bránily, ale chceme pouze ověřit ty otázky a zajistit, aby ten návrh byl velmi kvalitní, ale již nyní děkuji za váš velmi pozitivní postoj. A ještě doplním jednu věc, která vyplnula z návrhu o digitálním jednotném trhu. Úloha tohoto výboru bude klíčová, protože až budeme předkládat tyto návrhy z jednotlivých oblastí, tak se ukazuje, že velmi jednoduché odmítat návrhy, které se jeví jako složité z určitého úhlu pohledu a zapomínat na ten širší pohled. Potřebujeme tedy politiky, kteří budou mít na paměti ten širší pohled, tu širší perspektivu a budou ochotni ke kompromisům, i když zjistí, že třeba náš návrh není úplně dokonalý a za dva, za tři roky bude možné vlastně podle změn v podnikatelském prostředí ty věci znovu promyslet a předělat. Možná vás poprosím, jestli byste se ještě vrátil k, k otázce Katrin, jak to bude s státy, které nejsou členy EU a chtějí se zapojit do EFSI nebo Horizon 2020. Já nevím, jaká je dnes oficiální linie, nevím, co mohu říct si oficiálně, ale jsem si jist, že asi všichni vědí, že členové nebo poslanci mají eh, nebo respektive v tomto případě členové mají lepší možnost se zapojit do rozhodování než nečlenové. Takový je život, to platí v tomto případě. Ivan Stefanič a potom Nikola Danty. Děkuji paní předsedkyně, děkuji panu místopředsedovi za jasné prohlášení a jasnou snahu řešit cíle. Za prvé, říkal jste, že už je 56 projektů z EFSI eh, a zeptal bych se, kolik z nich se týká digitální oblasti, protože všichni se shodneme na tom, že digitální trh je prioritou. A mě by zajímalo, zda ty strategické investice skutečně podporují tuto prioritu a pak související otázka je, zda máme nějaké nástroje, tak abychom mohli tvořit nebo utvářet strategické investice, aby pomáhali strategickým projektům, hlavně v digitální oblasti. Druhá věc, DPH. E, rád jsem slyšel, že podporujete zjednodušení DPH, to je velice pozitivní přístup. Otázkou je, zda můžeme očekávat, že i komise přijde s návrhem na sjednocení registrací k DPH. Zda podporujete nějakou standardizaci v této oblasti. A třetí bod je ocelářský průmysl. Hovořil jste o tomto odvětví, které teď je pod velkým tlakem eh, zboží z dovozu, eh, které se vlastně dováží za výrobní náklady a všichni bychom se tím měli naléhavě zabývat, protože to hodně souvisí se zaměstnaností v EU. Děkuji. Děkuji Nikola Danty. Děkuji, eh, pane místo předsedo. Vy jste eh, ukázal, že máte skutečně pravomoc v různých oblastech Hovořil jste o tom, co se dělá na komisi, takže já mám několik otázek. Za prvé investice. Uvedl jste několik čísel, která začínají být poměrně vysoká a bylo by samozřejmě zapotřebí ještě více finančních zdrojů, ale ty se nepodařilo najít. Ty zdroje, které jsou k dispozici eh, už od samého počátku, nejsou příliš vysoké. Nicméně ty investice, které se provádějí, Eh, jsou to investice rizikové, anebo investice, které by se realizovaly podnicích tak jako tak, i bez ohledu na to, že byl zřízen fond. Zda, tam se zda to jsou zdroje, které třeba bylo možné získat z EIB nebo z jiných bank. Jde mi o kvalitu těchto investic, pokud jde o jejich rizikovost a na základě toho bychom mohli dospět k většímu hospodářskému růstu. tak aby to nebylo tak, že vlastně ty podniky už se budou spolehat jenom na banky při získávání investic. Podle některých studií v některých odvětvích lze realizovat poměrně jednoduché věci. To je například balíček eh, o dohledu nad trhem a made in. Já mám pocit, že podle komise některé, některá odvětví jsou velice zvýhodněna, což je tedy dáno spíše postojem rady. A bylo by třeba, aby se stanoviska rady a parlamentu více zblížila. Konečně poslední věc, to jsou zeměpisná označení. Parlament se postavil celkem příznivě k tomuto návrhu, ale komise se domnívá, že to vede jen k malému nárůstu HDP. Už je dohoda na parlamentu, na radě, co ještě čeká komise, než tedy předloží legislativní návrh v oblasti zeměpisných označení. Děkuji, Viržiny Rozie. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji panu místopředsedovi, že přišel mezi nás. Já se soustředím na jediné téma, a to je otázka těch zeměpisných označení. Tento parlament před půl rokem schválil zprávu, já jsem měla tu čest být zpravodajkou, zprávu schválila velká většina a podpořila zavedení Evropského rámce pro ochranu zeměpisných označení. Toto rozšíření eh, požadoval i výbor regionu a EHSV. Paní předsedkyně, můžete prosím zvednout svůj mikrofon. Uh, takže výbor regionu a EHSV to také podpořili, ale komise ve své studii z roku 2013 uvedla, že je tedy e, relevantní, aby byl takovýto rámec pro výrobky nezemědělské a pro jejich označení původu. A komise také uvedla, že chce navázat na konzultace, které skončily na konci roku 2014 a které také byly e, příznivé pro takovouto Eh, úpravu. Mně se často ptají malé a střední podniky a mikropodniky, eh, jak se bude postupovat, protože čelí nekalé konkurence mimo evropských výrobků, které nemají nic společného s tradiční výrobou. Zatím eh, tedy už se to, eh, to stojí na místě a já bych nerada, aby tedy malé podniky se dívaly špatně na Evropu, protože tak dlouho trvá, než se vyhoví jejich potřebám. Přitom se prostě jen ptají, kdy vznikne nějaký legislativní rámec eh, společný pro celou Evropu pro zeměpisná označení zemědělských výrobků. Děkuji, pan president, Nistelrooy. Eh, Děkuji. Na místo předseda, vy jste um takovým multiplikátorem. Vaším fondem se hodně změnilo, přišly privátní peníze do reálné ekonomiky. Moje otázky jsou dvě. Jedna se týká startupů a mm, té míry. My máme hodně startupů v různých e, sektorech, ale mezi tou desítkou a stovkou milionů, když to srovnáte s USA, tak my jsme skutečně pozadu. A to je ten, těch 65 milionů z eh, členských států. Vy každý týden publikujete, co se využívá. Jak to tedy vypadá? Máte skutečně tedy otevřené, ty otevřené cesty, eh, ty startupy? Další otázka se týká cirkulární ekonomiky. Tady můžeme udělat hodně kroků, nové produkty, bioodpad. Tady nemáme společný vnitřní trh, co je odpad, co není odpad. Tady je velký zmatek a nevyužíváme spoustu příležitostí, takže tady mám plnou podporu k tomuto uh, vašemu portfoliu. Někdo další si přeje slovo? Mohu dodat tedy dvě žádosti ze své strany, především co se týče pasu služeb. Já jsem pro tuto myšlenku toho pasu služeb. To by znamenalo, že, mm, že byste vlastně mm, stačilo prokázat, že jste v jednom členském státu a mohl byste do 28 dalších. Samozřejmě Mm, eh, ovšem řada podniků eh, malých eh, združených Eurošam říká, že si to nepřeje, že to, nepřeje, že to je příliš složité, že, se, že jednání budou trvat věky. Takže tady jsou jaksi různé vize, co by ten pas služeb znamenal a to, toho, co si přejí oni. Moje první otázka tedy, můžeme využít trošičku více času? Ehm, protože Rušan reprezentuje poskytovatele služeb a to je trošičku znepokojivé. Oni chtějí dostupnější informace o přeshraničních eh, záležitostech a europortály, které byly nebo mají být zřízeny v rámci směrnice o službách, které nefungují, tak tedy zajistit, aby poskytovatele služeb skutečně získávali tyto informace. To je tedy důležitá otázka. Proč to nemá jejich podporu? Co můžeme udělat? Další věc se říká, se týká omezování eh, byrokracie a mm, já jsem byla tedy potěšena tím, že bylo řečeno, že věč, že bude více omezována uh, byrokracie přes platformu Refit. Já jsem šla online a podívala jsem se na tu kampaň, na tu platformu, protože jsem chtěla podpořit lidi, aby pokud vidí byrokracii, tak aby to skutečně z dola nahoru um, oznamovali. Ale ono je to tak složité. Musíte tam dát EC dot a tak dále, priorita, eh, pomlčka eh, a tak dále, a tak dále, a tak dále. Takže to je skutečně náročné. Eh, já tady mm, mm, vidím, že je obtížné říci, oznamujte to a celé to tam v rádiu tedy přeříkat. Takže ten Eh, webový, web, webový link cut redtape.eu. E Můžeme to zřídit a používat tento link a dát to do tohoto portálu nebo něco podobného. Děkuji. Děkuji, to je velice dobrá myšlenka. EFSI, um, ehm, digitální projekty, tak o něco méně než 10 projektů doposud financovaných jsou digitální. Já jsem se domníval, když začalo FC, že to bude víc. Digitální investice budou hrát větší roli. Bohužel zatím tomu tak není. Já nevím, jaké cesty již existují, zda jich je hodně, ale doposud tedy výsledek je takový. Většina projektů EFSI nějak souvisí s energetikou, obnovitelné energie, energetická účinnost a podobně. Je to velmi důležité, ale možná je potřeba to trošičku um, povzbudit, i když komise by neměla ty komise vy, vybírat. To by měla být poptávka privátních investorů. Musíme ovšem zvyšo, pokračovat ve zvyšování povědomí těch privátních investorů. Jedna dobrá příležitost, jak podpořit digitální investice především v některých zemích, kohezních zemích, je využívat strukturální fondy společně s EFSI. A tady bych si dovedl představit, infrastructure investments could... Uh, uh, eh, některé základní inform, eh, eh, mm, strukturální investice by mohly takto získat financování a mohly by tam být i privátní ehm, investoři podle toho, co bude třeba. Mm, bohužel nemohu odpovědět na otázky týkající se ehm, ehm, DPH, k tomu se ještě vrátíme. Ocelářství, to je velmi složité téma. A to je důvod, proč um, ve středu komise zveřejní sdělení kde budou, bude seznam opatření, které jsou potřeba, aby byly rovné eh, podmínky, aby se nějak kompenzovaly negativní dopady eh, nadměrných kapacit v některých zemích, třeba v Německu, při současném zachování otevřenosti trhu. Musíme tomuto věnovat pozornost ty, ty mm, výzvy jsou značné. Není to možné řešit tím, že se použijí jedno nebo dvě opatření. Je tedy celá, eh, třeba celá řada opatření, včetně nástrojů na mm, ochranu obchodu. Musíme pomoci i eh, sektoru investovat a zlepšovat produktivitu. K tomu se ještě vrátíme ve středu. EFSI, investice, zda to přináší um, přidanou hodnotu, jak všichni sledují, všichni, co sledují tu práci na EFSI regulaci, tak původně se to mm, EIB financuje projekty 70 miliard ročně a na vrch měl přijít EFSI, které by se mělo zaměřit na různé oblasti, ekonomicky životaschopné, financovatelné, ale riskantnější než to, co by financovaly úvěry z privátního sektoru. Já jsem mluvil na toto téma několikrát s um, Mulderem, který je um, předsedou EFSI a on ví, že tomu tak je a že každý jednotlivý projekt, který zvolí, by měl být ten, který je dostatečně dobrý, ale ne, nedokážou získat financování ne, pouze ze soukromých zdrojů. To je také důležité, protože my nechceme soutěžit se soukromými penězity, mohou dělat cokoliv chtějí, tom bychom je měli podporovat ale vždy jsou investice, které podporují nějaké veřejné garance. Dám vám jeden zajímavý příklad, co může udělat EFSI. V Dánsku byl vytvořen fond, který bude financovat investice do obnovitelných energií ve severní Evropě. Je to normální fond, EFSI eh, poskytuje kapitál, který je eh, juniorní vůči zbytku eh, kapitálu, což přilákalo penzijní fondy. Co, to je poprvé. Já, když slyším, že penzijní fondy investují do obnovitelných hm, projektů, nových technologií, které nejsou obrovské, to jsou malé střední projekty, a tak tady EFSI skutečně přináší přidanou hodnotu. Bez EFSI by penzijní fondy nikdy do, do toho nešly. Což je možné kopírovat. To můžete předat dál ve svých zemích. Mimochodem, pokud potřebujete více informací o tom, co financuje EFSI. Všechno je to na webových stránkách a já jsem mnohokrát ehm, mluvil na různých akcích, kde jsem prezentoval nejlepší praxe, protože je velmi důležité se poučit a zvyšovat povědomí, především mezi privátními investory. Ehm, geografické indikátory, omlouvám se, to jsem úplně vynechal. O to, to řeším jenom, když jednám s Američany o TTIP. My říkáme, že to je součást našeho návrhu, ale je to něco jiného. Mohu vám poslat odpovědi později, pokud budete mít zájem. Startup eh, scale-ups. Eh, Carlos Moreros, Jonathan Hell, mm, podají konkrétní návrh na eh, fond fondů, kde, bude, eh, kde budou schromážděny existující zdroje EU. Bude to nějakých 500 milionů euro. Polovina bude z veřejného sektoru, polo, zbytek z soukromého. Takže to je jeden z návrhů, který bude do léta. Naším cílem je vytvořit velký evropský fond fondů, který bude investovat do evropských fondů rizikového kapitálu, aby byly větší, protože e, průměr je 16 milionů v Evropě a 250 v USA, takže velikost je důležitá, oni mohou více riskovat. Proto používáme tuto metodu. FC je možné používat ehm, na tyto účely. Můžete dělat přímé investice na scale-up nebo přes různé fondy. Což je důležité předat toto poselství dál. Mm, lidem z rizikových fondů, ehm, pas služeb, my spustíme veřejnou konzultaci. Děkuji za e, tuto kritickou otázku, protože my potřebujeme feedback od těch, kteří mají využívat ten pas služeb, abychom to mohli navrhnout. My věříme, že se nám to podaří, že to pomůže především malým Mm, a středním poskytovatelům služeb přes hranice. Mm, pokud ale jsou problémy, tak to potřebujeme znát. My e, proto ten proces chceme zahájit veřejnými konzultacemi. Máme nějaké návrhy, které jim chceme dát, e, vysvětlíme, o čem jsme uvažovali a pak budeme sbírat e, dál další informace a uvidíme, jak daleko se dostaneme. Já bych si přála, abychom našli dobrý, jednoduchý model, který by byl vhodný pro malé střední podniky, ale musíme sbírat data. Děkuji vám. pomůžete nám tedy... Pomůžete nám tedy s lepším názvem pro omezení byrokracie. Děkuji mnohokrát, pane komisaři, za skvělý dialog. A nevím, jestli poslanci vědí, že veškeré ohlasy z tohoto dialogu jsou také zohledněny v dialogu s konf- mezi konferencí předsedů a komisaři, když připravujeme pracovní program. A, a až se sedeme na na podzim s, v klastrech jednotlivých komisařů a členů konference předsedů, tak eh, bude toto také eh, zohledněno v přípravě vašeho pracovního programu na příští rok. Takže vám děkujeme ještě za odpovědi na naše otázky. Um, now I will go to the chair's announcements. Nyní oznámení předsedkyně, která mají být na začátku, ale měli jsme to vyměnu náru, takže to jsou standardní oznámení, tedy elektronické, elektronická schůze je k dispozici, jsme na internetu, od samého začátku a máme i náš zpravodaj, který je k dispozici a za to děkujeme. Další bod na pořadu jednání je aktuální situace trialog o dostupnosti internetových stránek veřejných institucí, ale zpravodaj, zpravodajka tu není. Takže možná na to nalezneme čas zítra. A aktualizace o trilogu o zdravotnických přípravcích a zdravotnických genetických přípravcích in vitro. A já vám přečtu, co Andreas Schwab pro vás připravil, protože se velmi omlouvá, ale dnes zde nemůže být. A mám vás informovat o dokumentu, který říká šestý trilog o diagnostických nástrojích a diagnostických nástrojích in vitro proběhl 6. února 2016. Byl to první trilog za nizozemského předsednictví a všechny strany očekávají závěr jednání stále ještě za toto, tohoto předsednictví ve všech kapitolách obou nařízení, které byly otevřeny pro jednání. A Jednání pokračuje na řadu důležitých témat. Hlavní součást šestého tragu z hlediska IMKA byla diskuse o kontrole a, kont- kont- a specifický rozsah kontroly, tedy kapitola 5. Kontrola u vysoce riskantních zdravotnických zařízení a přípravků Rada a EP dospěly k, k kompromisu a Evropský parlament navrhl kompromis na základě řízení v radě. A souhlasí také s vypuštěním pozornosti návrhu o specifických notifikovaných orgánech. A máme tu konkrétní návrh z Koreperu, který omezuje působnost eh, návrhu parlamentu a kritéria, podle něž odborný panel by mohl rozhodovat a také vypuštění aktu, odstavení aktu v přenesené působnosti, který umožňuje komisi revidovat eh, působnost v budoucnosti. Působnost. Eh, Rada souhlasila se širší působností, kde jsou také zařazeny přístroje kategorie 2 plus a to, týká se to také inzulinových eh, čerpadel. A i zařízení, které využívají eh, tkáně či buňky. Parlament chce mírně rozjasnit tento text, aby všechny implantovatelné přípravky z d 3 budou také zahrnuty. Akty přenesené působnosti pro rozšíření působnosti. A rada vypustila výsledkem toho z návrhu parlamentu a nesouhlasila s rozšířením působnosti. Evropský parlament nesouhlasí s, v případě, že se objeví nový, nový, nové zařízení a nástroj a chce vědět, jakým způsobem bude tento postup uplatněn. Rada se tím bude zabývat a sdělí svůj závěr poplatky. Stanovisko Evropského parlamentu bylo, že společnosti by neměly platit poplatky za pokrytí nových klinických zkoušek. ale stanovisko rady je, že poplatky by měly být uhrazeny a tyto poplatky by měly být sníženy pro malé a střední podniky. Evropský plán navrhl, aby podniky platily minimálně 50% poplatků a zbytek bude uhrazen komisí. A malé a střední podniky by měly nárok na další slevu z 50 procent, který náleží podnikům. Zatím jsme nedospěli k dohodě. Komise vyjadřila své výhrady vůči návrhu Evropského parlamentu vzhledem k tomu, že znamená finanční dopady pro Evropskou komisi. Evropský parlament bude jednat s komisí o možném kompromisu. Stanovisko rady je, že někdo musí zaplatit ty klinické zkoušky a v této fázi jsou to společnosti. Všechny tyto přístroje by byly tedy do, vlastně předány komisi a komise by rozhodla do 50 dnů. Rada navrhla, že veškerá zařízení budou přímo předána expertnímu panelu, který bude mít 21 dnů na rozhodnutí, zda e, sdělí své stanovisko. Rada také zpřísnila kritéria pro další přeskum. Evropský parlament rozhodl přijmout zpřísněná kritéria, přičemž postup přímého předání expertnímu panelu je stále předmětem jednání. Rada musí odpovědět na otázku, co se stane, když expertní panel nevydá stanovisko do 60 dnů, tak jak má. A poslední bod kontrola u přístrojů 3D, 4D+, to, což návrh rady nepředpokládá, protože nejrizikovější přístroje jsou pokryty současným ustanovením v článku 40. A přístroje 3D, 4D+, by měly být zkoumány Evropskou referenční laboratoří. Evropský parlament bude konzultovat a zkoumat tento návrh a komise má za to, že v rámci společných technických specifikací jsou tyto přístroje pokryty tak, jak to uvádí Rada. Tolik vám posílá Andreas Schwab a děkuji vám za pozornost. Děkuji. Abych to zhrnula, řada z nás měla e-maily a kontakty k této směrnici. A zejména, nevím, jestli je tu někdo od Andrease, ale zejména se to týkalo toho, co bude se současnými přístroji. Zda budou nahrazeny. Zda bude třeba, aby byly předmětem nového povolovacího řízení. A zda to bude znamenat určité prodlení v přístupu eh, zákazníků k zdravotnickým přístrojům. A vím, že Andreas byl tím velmi znepokojen, tedy aby se zajistilo, že nová směrnice nevyvolá problémy při své implementaci. A možná bychom měli neoficiálně toto projednat, protože už proběhla řada trialogů a vím, že IMKO je toho názoru, že spotřebitelé by měli mít přístup k těmto eh, přístrojům právě v této přechodné fázi a možná, že koordinátoři by se mohli podívat na svůj postoj k této věci. Další bod na pořadu jednání je stanovisko Eh, je poskytnutí 72 pozměnce návrhu ke zprávě pana kolegy Kalase a budeme o tom hlasovat zítra. A já dám slovo Kaje Kalas, aby nám představil, představila kompromisní návrhy. Máme tu osm kompromisních návrhů. Dva z těchto osmi jsou nové kompromisy, které věnují zvláštní pozornost důležitým otázkám. A to zdůraznili kolegové. Úloha kolektivního přechodu k novému operátorovi a význam pravidel o nekalých obchodních postupech které jsou řešeny různými národními orgány. Kompromis také jasně volá po vyjasnění transparentnosti faktur za energie. Jeden z důvodů je, že i když spotřebitelé chtějí být více zapojeni, nevidí přínos ve snížení spotřeby, protože pokud jsou ceny nízké, tak ty síťové sazby jsou stále vysoké a ten rozdíl potom není příliš velký. A to je také důvod, proč eh, ta cenová regulace vlastně zvyšuje náklady, zejména pro ty nejzranitelnější spotřebitele. A proto voláme o postupném odstranění cenové regulace a zajišť, zajištění tedy tohoto postupu jinou cestou. Pokud chceme mít fungující trh a možnost mít více na vybranou a pokud máme i ambiciozní cíle v oblasti energetické účinnosti, pokud je o izolaci budov a využití digitálních nástrojů, tak to také sníží ceny energie pro spotřebitele. Celkově za to sdělení komise je velkou přejitostí, jak poskytnout spotřebiteli větší kontrolu nad spotřebou energií a kompromisy to také odrážejí. A neznamená to, že by všichni měli být, eh, být aktivními spotřebiteli, ale každý by měl mít aktivní nástroje pro řízení své spotřeby. Děkuji všem stínovým za odvedenou práci a dobrou a za kvalitní činnost a těším se na vaše připomínky. Děkuji. Antonio López Estorias White je stínovým zpravodajem za EPP, ale není přítomen. Není tady prostě. Um, so Bozan Biljana is the S&D, so stínový zpravodaj za SD, zpravodajka také nepřítomná. Evidentně je tady veliký eh, zájem o to, co mají spotřebitelé na svém účtu za energie. Chce se někdo vyjádřit? Za EKR, prosím, máme tady kolegu. Ano, pan Preci je naším stínovým eh, zpravodajem. Co se nás týče, poděkoval bych paní Kalas za její práci. EKR může podpořit všechny kompromisy a zvláště ty, které se týkají transparentnosti hospodářské soutěže. Myslíme si, že jednou z klíčových věcí je to, že potřebujeme platformy, které potře- umožní spotřebiteli vyměnit eh, dodavatele, protože často spotřebitelé nemají informace, nerozumějí tomu, co je k dispozici. Uh, Eh, takže je třeba, aby i spotřebitelé měli možnost si nějak srovnat eh, ty nabídky, aby věděli, co je dostupné a měli možnost eh, změnit dodavatele. Máme tady trochu problémy s terminologií týkající se energetické chudoby, ale ta je tady vlastně, když Eh, je malá konkurence na trhu, protože pokud je malá konkurence, nedochází k poklesu cen. A v řadě členských státech vidíme, že ta eh, konkurence je nedostatečná. Pokud jde o tu energetickou chudobu, je to v EU hodně dáno také tím, že právní předpisy v oblasti ekologie zvedají účty za energii. My jsme to zaznamenali třeba ve Spojeném království. Navýší to potom náklady pro spotřebitele a často je to vlastně náklad, který se dotýká těch nejohroženějších a to potom přispívá k té energetické chudobě. Ale obecně mohu říct, že podporujeme ty kompromisní návrhy a děkuji zpravodajce za její práci. Děkuji. Chce ještě někdo další se k tomu vyjádřit? Tak ještě prosím vydrž než dorazí Antonio a vystoupí za EPP? Moc se omlouvám. Prosím. Vážení kolegové, nejprve bych chtěla poděkovat všem kolegům za příspěvky. Jsem ráda, že většina pozměňovacích návrhů jsou právě od frakce SD. Musím říci, že máme radost těch kompromisů, pokud jde o kolektivní režimy a nekalé obchodní praktiky. Evropští spotřebitelé, jak víte, jsou často oběťmi nekalé hospodářské soutěže, zvláště u podobního prodeje. A proto je třeba vytvořit podmínky tak, aby spotřebitelé měli větší sílu, aby byli aktivnější v oblasti trhu s energií. To by mělo být hlavním cílem této, tohoto dokumentu. Pokud jde o kompromisy, tak ty jsme projednávali na zasedání stínových zpravodajů. Frakce SD podpoří všechny, kromě kompromisu číslo 2, protože skutečně spotřebitelé jsou naší prioritou a nemůžeme je nechat na pospas trhu. To jsme říkali zcela jasně a to bohužel pro nás se nebylo přijatelné. Také bych chtěla poděkovat všem kolegům, kteří eh, navrhli nová doplnění zprávy, například Lizina zpráva o monopolech nebo Olžen návrh ohledně nákladů na změnu. Energetické služby musí být eh, transparentní, nesmějí tam být žádné skryté nebo neoprávněné poplatky eh, dané tím, že mi má někdo dominující postoj na trhu. Antonio. Antonio, chcete promluvit za EPP? Už tady proběhlo první kolo diskuse, ale nebyl jste tady, takže eh, Antonio má slovo. Just in time, because it's not even... Já myslím, že jsem tady včas, ještě není ani půl páté, tak eh, to jsem rád, děkuji. Antonio, promiň, já tě tady přeruším. V programu je uvedeno 16 20, že začne naše jednání. A to chci říct všem, nejenom konkrétně tobě, ale vždycky ten časový rozpis je flexibilní. To znamená, pokud se něco stane, že nějaký bod přijde na pořad eh, dříve, tak přijde dříve. Prosím, berte to na vědomí. I asistenti zajistěte, že informujete své poslance, že skutečně ty časy se mohou měnit a že můžeme třeba o některý bod začít dříve. Ano, a já jsem tak flexibilní, takže vlastně jsem ani neměl eh, žádný komentář až do dneška. Já si nikdy nestěžuji navíc. Když některé schůze začnou dříve nebo později, já vždycky trpělivě vyčkávám. Eh, co se mě týče, myslím, že to bylo dobré jednání, které jsme absolvovali ve Štrasburku minulý týden. Dospěli jsme ke kompromisnímu eh, návrhu, máme celkem 8 eh, návrhů a EPP, myslíme, přispěla k tomu, že to stanovisko bude solidní. Musím říci, že práce kolegyně Kalas byla dobrá a neměli jsme žádné větší problémy a myslím, že zítra rozešleme jasnou eh, informaci, jasný signál, pokud tento návrh výboru bude schválen. Já myslím, že to je důležité, aby IMOKO skutečně vyslalo tento signál, že potřebujeme větší integraci eh, maloobchodního trhu s energií, potřebujeme, aby to bylo transparentnější, o tom jsme mluvili s kolegy z jiných eh, frakcí a myslím, že se shodneme na tomto cíli. Také, že potřebujeme odstranit překážky energetické účinnosti a v tomto duchu eh, také chceme dynamickou tvorbu cen, používání nových IKT a také umožnit, aby spotřebitelé si sami eh, vyráběli energii. Chceme, aby eh, komise vlastně dohlížela na doporučení z roku 2012 týkající se inteligentních měřičů, nástrojů na provádění energetických polit. Také říkáme, že potřebujeme větší transparentnost, pokud jde o řešení stížností a také říkáme, že daně a poplatky týkající se energie by neměly být vlastně, by se neměly promítat do účtu za energii. Takže děkuji kolegům a myslím, že máme všichni stejnou linii. Kajo, chcete ještě zareagovat? Ne, není moc, co bych dodala. Možná jenom Eh, bych řekla, že mě mrzí, že SD nemůže podpořit kompromis číslo dvě, protože jsme se snažili zapracovat eh, jejich návrhy do textu. Chtěla bych zdůraznit, že chápu, že Eh, to slovo trh je skutečně takovou, takovým červeným handrem pro SD, ale musíme si uvědomit, že třeba liberalizace v některých oblastech skutečně vedla ke stlačení cen a eh, také k navýšení investic na těchto trzích. Takže ve, v těch zemích, kde je větší konkurence, se ty ceny snížily a spotřebitelé z toho těží. E, rozhodně tedy nepřehlížíme otázku energetické chudoby. Zároveň e, myslím, že je ale celkem jasné, že e, to nelze řešit nějakými doplňkovými poplatky, ještě nad rámec cen, ale nakonec to stejně někdo musí zaplatit. Děkuji. Děkuji. A teď ještě navrhnu eh, sekretariátu, že když dochází eh, ke změně bodu v programu, eh, tak abychom měli vlastně novou verzi, tak aby tam bylo jasné, kdy ta diskuse bude. Ale chci skutečně navrhnout, že když budeme dělat změny, takže bychom e-mail rozeslali konkrétně zpravodaji a stínovým zpravodajům, upozornili je na to, aby se to usnadnilo, protože vím, že toho máte hodně. Pokusíme se o to, ale děkuji za to, že se budete snažit být flexibilní. A teď ještě tady byl bod, to se týkalo eh, informace o trialogu o dostupnosti z internetových stránek orgánů veřejných, veřejného sektoru a Uh, jestli jsem to dobře pochopila, tak paní z vámi poprosila, abych já to přečetla vlastně místo ní, to jsem si nevšimla. Já to samozřejmě vždy ráda udělám, ale prosím upozorněte na to předem sekretariát, pokud chcete, abych to udělala, neposílejte to prosím jenom na mou kancelář, ale také na sekretariát. Takže je to k směrnici o dostupnosti webových stránek veřejných orgánů. Parlament schválil eh, na vrch prvním čtení v únoru 2014. 14. ledna 2016 jsme hlasovali o zahájení neformálního trialogu a 18. prosince 2015 rada Ehm, na základě svého mandátu zahájila formální jednání. Ehm, bylo řečeno, že to začne během holandského předsednictví. Parlament a rada ehm, mají rozdílné názory na klíčové otázky, jako je rozsah působnosti, způsob monitorování, doplňkových opatření, jako je třeba odborná příprava a osvěta. První Trialog průzkumný proběhl 26. ledna, následovala technická jednání, druhý trialog se konal 2. března tohoto roku. A i když přetrvávají rozdílné názory, došlo k pokroku a Rada na jednání ukázala vůli zblížit své stanovisko se stanoviskem parlamentu. Jedná se především o doplňková opatření, která mají zajistit, že směrnice bude fungovat v praxi a že naplní cíl vysokého stupně dostupnosti internetu v celé EU. Rada ukázala vůli eh, pozitivně přistoupit k požadavku parlamentu eh, na vytvoření eh, mechanismu zpětné vazby a k tomu, že by vznikaly programy osvěty, a odborné přípravy týkající se právě dostupnosti těchto stránek. Rada také řekla, že souhlasí s tím, že je třeba mít konzistentní přístup k monitorování a podávání zpráv. I když spolu zákonodárci zblížili svá stanoviska, tak diskuse byly náročné. Především pokud jde o rozsah působnosti návrhu, bylo jasné, že ještě bude zapotřebí dále pracovat na tom, aby se určilo, které typy internetových stránek a které typy obsahů budou vyloučeny a které naopak budou zahrnuty do působnosti směrnice. Práce tedy bude pokračovat na technické úrovni eh, při přípravě nového trialogu, který by se měl konat 26. dubna 2016. Takové jsou tedy informace pravodajky, které jsem tady přečetla. Já dostávám hodně e-mailů od zúčastněných stran ohledně aplikací. Zda také budou pokryty aplikace apps, stejně jako internetové stránky a doufám, že také se učiní pokrok v této oblasti. Vedli jsme pozitivní diskuse na posledním trialogu ohledně toho, že bychom měli zahrnout právě i takovéto aplikace vedle těch internetových stránek. Děkuji. I think we're have a five minute... Dáme si pět minut přestávku a budeme čekat na komisi, než začneme posledním bodem, což je prezentace návrhu eh, komise na eh, přístupnost, požadavku na eh, dostupnost produktů a služeb. Mm, Emanuela Geleng za komisi tady není.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 Is this Director Manuela Geleng? Okay. To paní uh, Manuela Geleng. Uh, děkuji, že jste mezi nás přišla. Mohu vám prosím připomenout, eh, že naše, náš pořad jednání se často po, posunuje dopředu a uh, řada kolegů tady 15 minut sedí a čeká na vás. Takže když posíláme te, eh, ten pořad jednání, tak je, pravdě, je možné, že se to eh, mm, přesune dříve. Takže prosím, kolegové, choďte trošku dřív, protože jinak eh, ten, ta schůze nemůže probíhat tak plynule, jak bychom si přáli. To by bylo opravdu užitečné, eh, kdybyste chodili včas. Děkuji vám. Eh, návrh je to návrh směrnice o požadavcích na přístupnost eh, ke službám a produktům zpravodaj je velice zkušený místo předseda, je to pan eh, Rochefort, je to prezentace návrhu komise. Měli jsme tady žádosti z výboru Employment Transport a petice, kteří se to chtějí účastnit. Ještě jsme neodsouhlasovali časový harmonogram, ale eh, komunikujeme s předsedy. Teď předám slovo komisi paní ředitelce Manuele Geleng, aby prezentovala tento návrh. Děkuji vám. Já se omlouvám za to spoždění. My jsme tedy e, měli jednání před tím Mm, pak jsme spěchali do parlamentu a i tak jsme přišli pozdě, takže to beru na vědomí a budeme se snažit příště přijít eh, výrazně dřív. Také protože toto téma nám velice leží na srdci a těšíme se na to, abychom ho prezentovali eh, vám. Máme tady také nějaké slajdy. Ehm, bohužel není možné to mm, teď prezentovat, ale ráda se s vámi o ně podělím později. Já bych chtěla tady zodpovědět na eh, řadu otázek, proč jsme toto navrhli, kdo z toho, mm, kdo mm, bude mít prospěch, čeho se to týká, čeho se to netýká, otázky přiměřenosti, subsidiarity a časový harmonogram. Když eh, tedy eh, se podíváme na ekonomické důvody pro eh, akt o přístupnosti, musíme zlepšit fungování vnitřního trhu, přístupných služeb a produktů. To uděláme tak, že budeme harmonizovat eh, různá pravidla, zajistíme tím volný oběh zboží a služeb a usnadníme tím eh, fungování průmyslu, zdravější konkurenci, dostupnější, přístupnější produkty a služby za konkurenčnější ceny. Ehm, tento akt Eh, bude mít pozitivní dopad na 80 milionů postižených osob a 20 ehm, populace, která stárne a která začíná mít funkční omezení. Naše společnost digitalizuje, jsou přijímána celosvětová opatření na zvýšení přístupnosti ICT a náš evropský průmysl se eh, musí připravit na konkurenci na globálním trhu. Jaké jsou eh, právní důvody? Především máme mm, právní povinnost, Evropská umluva o právech postižených a která vstupuje pro EU v roce 2011. EU a 25 členských států ratifikovala tuto umluvu, tři z nich se nacházejí v procesu finalizace ratifikačního procesu. Úmluva ukládá povinnosti stranám zajistit přístupnost eh, v dopravě, v prostředí ICT. Členské státy musí pokročit v legislativě a bez koordinace na evropské úrovni je nevyhnutelné, že to povede k divergenční legislativě a fragmentace vnitřního trhu. Eh, zákon o přístupnosti není jediná eh, neřešení fragmentace, ale obsahuje prvky, které úmluva vyžaduje k tomu, než budou zavedeny a přijaty, tak pomohou členským zemím při implementaci článku 9 úmluvy, která obsahuje povinnost přístupnosti. Kdo bude mít prospěch z odstranění bariér? Především je jasné, že průmysl, výrobci, poskytovatelé služeb. Společné požadavky na přístupnost v EU zjednoduší jejich práci, dají jim právní jistotu, že produkce, které budou splňovat povinnosti v celé, tyto povinnosti v celé EU a tím se zajistí volný oběh. Samozřejmě lepší fungování vnitřního trhu, kde bude více přístupných produktů a služeb, bude mm, prospěšné i pro postižené osoby, no, pro starší osoby, které budou mít větší možnost volby, lepší kvalitu, lepší ceny. Kromě toho my všichni z toho budeme mít prospěch. Vy jste jistě se už eh, pokoušeli číst něco na obrazovce bez brýlí nebo dostat peníze z ATM když vám to svítilo sluníčko, anebo se pokoušet eh, slyšet oznámení na hlučném nádraží. Ale ti, kteří z toho budou mít také prospěch, budou malé a střední podniky. To ti jsou nejcitlivější na ty uh, Eh, rozdílné, rozdílná pravidla, protože mají omezené zdroje, aby aplikovali 28 různých pravidel v celé EU. Eh, dodržení jednoho, jedné sady pravidel je nutné vzhledem k závazku kum, to je, což je samozřejmě výhoda, nad tím muset respektovat různá pravidla v různých členských zemích. Proto pro ty firmy, především malé podniky, že přístup na všechny trhy bude jistě výhodou. Co tedy spadá pod eh, ten evropský zákon o přístupnosti? Dovolte, abych jasně řekla, že to je uživatelsky přívětivá iniciativa, která je to mm, nástroj vnitřního trhu, spolehá na existující praxe a struktury, má eh, v podstatě dva pilíře. Jeden eh, dává tu povinnost přístupnosti na omezený počet produktů a služeb, které jsou regulovány a které pravděpodobně budou více regulovány jsou identifikovány jako klíčové pro spotřebitele s postižením. Druhý pilíř toho aktu mm, má stejný požadavek na vyjasnění významu e, přístupnosti v Evropě, což již obsahuje e, související požadavky. Mám na mysli například směrnici o veřejných zakázkách, která nebo strukturální, eh, nařízení strukturálních fondech, které také vyžadují respektování přístupnosti při implementaci mm, a přípravě je implementace fondů. Ale žádný z těchto aktů nedefinuje, co je to přístupnost. A požadavky na přístupnost této směrnice eh, se budou v těchto případech přístupnost definovat. Co tedy ten Eh, zákon navrhuje. Především je to rámec pro přístupnost v Evropě, využívá um, postupy pro inovace a budoucí testování a funkční požadavky pro vybrané produkty a služby s možností dobrovolné harmonizo- dobrovolně harmonizovaných standardů pro e, zajištění presunce konformity a také je tam, jsou tam doporučení pro implementaci požadavků. Je na operátorech samotných, aby posoudili, zda dodržování nebo zda produkt nebo služba e, dodržuje pravidla a používá mechanismy dozoru na trhu pro pravidelnou kontrolu dodržování předpisů. Zajišťu, má také mechanismy uplatnění pravidel pro spotřebitele, aby mohli jednat a žádat dodržování. Zajišťuje, že jakmile produkty a služby to respektují, mohou volně cirkulovat na celém vnitřním trhu pomocí mm, osvědčených postupů a mechanismů známých z vnitřního trhu. Co je ještě důležitější? Co tedy ten zákon nedělá? Především nepředepisuje úroveň technických detailů, jak zajistit, eh, jak, nebo jak poskytnout službu nebo produkt. Třeba objem, kontrola objemu se říká, že tam má být ale není tam, zda je eh, řečeno, kolik eh, decibelů, jde tedy o, o, o zvučení, o hluk, že tam, říká se, že tam má být kontrola zvuku, ale nikoli počet decibelů nestanoví jasná konkrétní povinnosti pro výrobce, jenom pro vybrané um, produkty podrobným procesem screeningu, který proběhl v hodnocení dopadu. neuvaluje náročné požadavky, jsou tam záruky, aby tam nebyly nepřiměřené na zátěž a ne mění eh, existující legislativu o přístupnosti, spíše doplňuje a posiluje existující pravidla. Nyní chci říci několik slov o hodnocení dopadu. Hodnocení dopadu bylo pečlivě navrženo, dokončeno v polovině roku 2013. Týká se 80 HDP EU a 77 populace EU. Také zahrnuje data výzkumu, které provedly akademické sítě odborníků na postižení pro všechny členské státy, takže je přehled legislativní situace klíčových produktů a služeb. Také byly pospírány vstupy z různých konzultací, které též pomohly identifikovat cílené produkty a služby a také nástroje na vnitřním trhu, které budou nejužitečnější. Hodnocení dopadů analyzuje několik možností, jednak soft Eh, možností a legislativních možností. Pět z nich nebylo považováno za reálné a čtyři byly analyzovány do hloubky. Jak eh, tento akt eh, funguje s ostatní legislativou EU? Jak již bylo řečeno, aby odpovídala dodávka a poptávka, tak stejné požadavky pro přístupnost se používají pro ekonomické operátory i veřejné orgány, když kupují produkty a služby a nebo když implementují evropské financování. Ekonomičtí operátoři, mm, díky kterým produkty a služby budou přístupné, budou se, se také snáze prodávat veřejné administrativě. Vybrané evropské právo již, vyžaduje, již pože, obsahuje požadavky na přístupnost, ale nedefinuje ji. V tomto aktu uvidíte, že evropské právo, ehm, to je tedy směrnice o ehm, veřejných zakázkách, strukturálních investičních fondech, služby eh, dopravy cestujících a dopravní infrastruktura. Pro tyto akty, ten evropský akt o přístupnosti nemodifikuje legislativu nebo škálu nebo dopad působnosti, ale podporuje implementaci tím, že stanoví požadavky na přístupnost. Nyní mi dovolte, abych stručně prezentovala, jak tento akt souvisí s další legislativou. Jedním z nich je článek 19, eh, směrnice článek 19. Ty dva nástroje se doplňují, ale mají různé cíle a růz, mají různý právní základ. Článek 19 směrnice boje proti diskriminaci a zaměřuje se na os, občany. Tento akt Eh, tedy to je článek 19 směrnice proti diskriminaci. Jak jsem říkala, tedy směrnice proti diskriminaci i se zaměřuje na občany, přičemž akt o přístupnosti má zlepšit fungování vnitřního trhu tím, že využívá harmonizace a začíná, zaměřuje se na produkty a služby. Samozřejmě obojí přispívá k implementaci Evropské úmluvy o právech postižených. Takže se navzájem doplňují, ale mají různou povahu a nástroje, které používají, jsou také velice různé a dosahují různých cílů. Pak je tady další akt, který je třeba mít na paměti, a to je směrnice o přístupnosti, což je jiný eh, nástroj, který se v současnosti vyjednává Ehm, směrnice o tedy ehm, webové přístupnosti se zaměřuje na webové stránky. Když eh, se toto navrhovalo, tak tam nebyly překryvy. Plná kompatibilita mezi těmito nástroji byla proto zajištěna. Jak pokračovaly diskuse, tak musíme zajistit, aby koherence a koordinace mezi oběma akty byla zachována a zajištěna. Nyní dovolte, abych řekla několik slov o přiměřenosti a subsidiaritě. Především tato směrnice je velice zaměřena na řešení mm, problémů mm, a je také flexibilní a cílená. Je cílená, protože reguluje pouze produkty a služby, kde existuje rozdílná legislativa kde pravděpodobně bude stoupat a které mají celoevropskou dimenzi. Proto, když se podíváte na ten akt, tak uvidíte, že to um, prostředí, kde se poskytuje služba, je vlastně řešena klauzulí, eh, která to umožňuje, umožní, aby členské státy měly možnost volby. Požadavky na přístupnost e, se týkají pouze nových produktů a poskytování nových služeb. Takže není požadavek na nějaký retro e, fit produktů. Požadavek na přístupnost je definován na funkční úrovni. To jsem již řekla ten příklad u, té, u toho, u toho e, zvuku, ozvučení, eh, také eh, je tady hodnocení světelné konformity, tedy především samodeklarace. To má usnadnit život ekonomickým operátorům, zajistit přiměřenost. Um, pro zajištění přiměřenosti jsou tam tedy ochranné klauzule. Jednak omezuje povinnosti, takže nebudou představovat nepřiměřenou zátěž a druhá znamená neměnit základní povahu produktu nebo služby. Například e-books, e knihy, tam mm, mm, mají být jenom Eh, některé rysy týkající se struktury a navigace, ale neznamená to, že eh, by eh, to, ta kniha měla být v Braillově písně nebo, nebo v nahrávce, což by znamenalo základní změnu povahy produktů i knihy. Samozřejmě ekonomičtí operátoři musí vysvětlit své, své hodnocení, musí to oznámit příslušným orgánům, musí probíhat kontroly ze strany těchto orgánů. Takže je tady rovnováha mezi odpovědností, důvěrou ekonomické operátory a kontroly příslušných orgánů. Časový harmonogram implementace. Máme, tedy předpokládáme dva roky po vstupu v platnost transpozičního období vstup platnost 6 let po tedy účinnost 6 eh, let postupu v platnost. Komise by měla prezentovat první zprávu o implementaci směrnice 5 let od data uh, účinnosti. Tato zpráva má zajistit, aby během aplikace ta směrnice zůstala Eh, jaksi eh, věrná svému účelu. Na závěr přehled názorů aktérů dotčených, které jsme sezbírali. Máme, často jsme tedy slyšeli samozřejmě běhe eh, z Evropského parlamentu, aby komise jednala a přijala akt přístupnosti protože je potřeba zlepšovat vnitřní trh přístupných um, pro výrobků a služeb. Také jsme dostali feedback od um, uh, uh, skupiny na vysoké úrovni, které má za cíl konkrétně zlepšovat přístupnost. Feedback uh, v průmyslu, který jsme dostali, se mm, zabývá, se týká fragmentace, rozdílné legislativy, která eh, by měla stoupat eh, během eh, postupu implementace mm, závazků vyplývajících z úmluvy. Nicméně musíme být realisté, tato směrnice je velice cílená, týká se omezeného počtu služeb a zboží. Jsou to telefonní aparáty, počítačový hardware, eh, bankomaty, mm, automaty na lístky a podobně, služby, telefonní služby, dopravní služby, audiovizuální stránky a podobně. Audiovizuální média takže vedle tohoto seznamu produktů a služeb vždy budou existovat produkty a služby, které e, postižení potřebují a mm, kde budou vždy, kde budou stále tedy bariéry a ty zůstanou eh, v pravomoci členských států. Nicméně postižené osoby mají vysoká očekávání od tohoto zákona vzhledem k závazkům které byly přijaty pro zajištění přístupnosti podle úmluvy. Takže věříme, že tato úmluva je jeden, jedna z cest, jak spolupracovat na implementaci této úmluvy, co nejlepším využívání omezených zdrojů v Evropě a využívání příležitostí, které vnitřní trh nabízí. Děkuji vám. Robert, would you like to start? Tak Roberte, děkuji Vicky. Děkuji, paní ředitelko, za velmi vyčerpávající úvod eh, k tomuto krásnému legislativnímu návrhu. Domnívám se, že je to návrh, který je jasný, který je konzistentní, ale vzhledem k tomu, že jde o citlivé téma, je to také složitý návrh a budeme muset pracovat nad tímto textem v následujících týdnech. Domnívám se, že nejde prostě o zdokonalení fungování vnitřního trhu, jak se o tom často mluví. Myslím, že jde prostě o navýšení vnitřního trhu, zařídit, abychom, aby mohl plně sehrát svou roli v oblasti, kde to probíhá s omezením, s inovacemi, které se nedaří dost rychle a to, co říkáte a to, co bychom chtěli říct společně. První věc. Osoby s postižením jsou spotřebiteli. Jsou spotřebiteli, které, kteří mají stejná práva z právního hlediska, ale nemají úplně stejná práva z hlediska dostupnosti produktů, protože některé produkty jim dostupné nejsou, proto, že tyto produkty možná nemají dostatečně velký trh, aby se rozvinuly právě kvůli roztříštěnosti legislativy v členských státech a podobně. Společnosti, které vyrábějí tyto produkty, kdyby měly, když budou mít jednotný rámec, tak budou mít větší trh a budou eh, moci být aktivnější jako podniky když odhadujete na 120 milionů počet Evropanů, kteří jsou potenciálně dotčeni tímto návrhem směrnice, to znamená, že v měřítku Evropské unie téměř každý čtvrtý Evropan, a to nemluvíme vůbec o nějaké malé zapomenuté skupince, ale hovoříme o velké části vnitřního trhu a to je skutečně významné téma a je správné, že se na to díváte z pohledu vnitřního trhu, protože tam se spojuje uspokojování potřeb a ekonomický aspekt a takto to může přispět k růstu v Evropské unii a dokonce snad vlastně znamenat náskok oproti jiným oblastem světa. Právě v tomto tématu, které je tématem budoucnosti. Vicky připomněla, že řada výborů o to má zájem a máme radost, že to zajímá řadu výborů a jsem si jist, že nalezneme eh, cestu ke spolupráci, která bude konstruktivní tím, že budeme pracovat s kolegy z nich výborů. Ano, řekla jste to, to očekávání je velké, přišla pravá chvíle, čekali jsme něco ambiciozního, Nevím, zda to očekávání stalo za to, ale každopádně výsledek je zde a máme tu významný návrh a my to konstatujeme. Také jste správně se zaměřili na digitální otázky. Můžeme říci, že tento legislativní návrh by mohl téměř být součástí balíčku o digitálním trhu, protože ty produkty, které jste vybrali, jsou produkty digitálního odvětví. Když se podíváme na dynamiku eh, skupin spotřebitelů v Evropské unii, tak samozřejmě všichni máme na paměti demografické stárnutí populace, kdy jeden každý spotřebitel, aniž by byl osobou s postižením, tak eh, máme tedy snížené funkční kapacity díky věku a také zechroničtěním některých eh, patologií tedy žijeme déle a máme povinnost eh, být eh, spotřebité na 100% ve všech fázích života, kdy nám tyto produkty umožňují splnit některé potřeby. A eh, v systému SN jsou nuceny státy reagovat a kdyby Evropská unie vlastně nebyla schopna se s tím vyrovnat, tak by se ty normy rozpadly a potřeba jasnosti a jednoznačnosti je, je evidentní. Neměli bychom jít opačným směrem. Já vám položím několik prvních otázek, které jsou vlastně zájem naší společné práce. Některé věci jste zmínila a možná se na to ještě doptám. Vy jste správně řekla, že tento návrh legislativního aktu se týká pouze některých oblastí, které jsou prioritní, které jste vybrali. A já jsem sám řekl, že to velmi úzce souvisí s digitální oblastí, to je aktuální. Ale přesto, jak jste to vybírali? My vlastně vidíme, co je jádrem těch odvětví, ale mě zajímají ty hranice. Kde jste se, proč jste se zastavili? Proč jste nešli trošku dál? proč není nutné jít trochu dál, aby ten seznam toho, těch produktů, které uvádíte, protože nakonec, když už se zabýváme vnitřním trhem pro spotřebitele, kteří mají funkční omezení pro podniky, které působí pro tyto spotřebitele, tak eh, bychom si mohli říci, že nejde jenom o digitální služby, produkty a bankovní služby, ale i řada dalších věcí. Takže tady bych skutečně uvítal vaši odpověď na toto téma. Za druhé, ano, návrh je ambiciozní svou metodikou. Tady nejde o žádnou samoregulaci a říci, všechno to nějak proběhne samom. a také nejde o e, direktivní normalizaci, ale je to zcela v souladu s novým legislativním rámcem a tady navazujeme na návrh eh, o bezpečnosti produktu, kde byla Vicky s pravodajkou a kde jsme se tím zabývali ne příliš dávno. Takže vidíme dobře, že je velmi inteligentní takto pracovat. To je jeden z aspektů bad regulation. Ale současně vidíme, že to odkazuje na něco, co je velmi důležité. A to je vlastně, že orgány dohledu nad trhem které mají být zárukou, že nalezneme správný kompromis, mají klíčovou úlohu. Domníváte se, že tyto orgány dohledu nad trhem jsou ve stavu sehrát tuto úlohu? Je to věc, která bude složitější, než si dokážeme představit. Jak na to reagujete? Pokud jde o lhuty, o tom jste mluvila, tady mám určité pochybnosti. E, zdá se mi, že načítání těch lhůt ty věci trošku vzdaluje. Máme dva roky na to, aby došlo k transpozici směrnice, potom šest let na to, aby členské státy vlastně zajistily prováděcí normy a komise se k tomu vrátí o pět let později, takže se dostáváme do roku 2008 pro zprávu o implementaci za předpokladu, že ten akt bude schválen v roce 2017. To je dost dlouho. Ten termín je poměrně vzdálený, tím spíše, že ta odvětví a produkty, na které jste se prioritně zaměřili, jsou právě oblasti, kde všechno jde velmi rychle. Tedy digitální revoluce, přístupnost mezi tím je určitý rozpor. Například u výrobku, jako jsou inteligentní telefony, nebylo by vhodné hovořit o kratším termínu, protože teď se dostáváme do rozporu, pokud je o lhuty. Pokud jde o stavební prostředí, například u služeb, tam je třeba, aby eh, programy a programové vybavení bylo dokonale přizpůsobené, ale je třeba, aby jak programy, tak hardware bylo, byly dostupné v budově a ta budova musí být také přístupná. A vy jste zvolili takový voluntaristický přístup a nikoli... Tady zvolili jste dobrovolnost a ne povinnost. A tady vlastně nám hrozí dvoustupňový eh, systém, kdy Eh, pokud to bude i nadále dobrovolné, tak eh, se to u budov může tedy takto projevit. Ještě několik informací. Já naprosto souhlasím s tím, že zúrazňujete eh, funkční nároky, ale vůbec ne způsob, jak hospodářské subjekty a průmyslníci budou realizovat tyto funkční nároky a s tím nemůžu než souhlasit. V tom, že to právě dá možnost podnikům, aby byly novátorské, aby využili tuto pružnost. My po nich chceme odpovědi, ale mají nalézt cestu vlastní koncepcí a vlastním technickým řešením. A to je velmi důležité. Je tu i otázka, která je velmi zajímavá, Eh, režimu eh, výjimek pro malé a střední podniky a pro podniky do deseti zaměstnanců. To je velmi chytré a důležité. A vracím vám otázku, tedy jak nalezneme správnou rovnováhu, jak zajistit, abychom vlastně se dostali do situaci, kde manévrovací prostor eh, vlastně může znamenat příliš velkou volnost a přístupnost, která by potom byla nedostatečná. A já jsem si vědom, že není jednoduché poskytovat odpovědi. Možná to je věc, o které přemýšlíte, například eh, ta revizní klauzule, tedy kdy se bude hodnotit eh, aplikace této směrnice. Závěrem, když dovolíte, bych začal tím bodem, kdy vás Vicky Ford přivítala. Berte to jako, tak, jako takové poštouchnutí. Když trpíte postižením nebo funkčním omezením, otázka lhůt a termínu je velmi důležitá. A nemůžete prostě být, přijít jen tak na čas my začínáme projednávat text o přístupnosti a tím, jak jste přišla pozdě, tak nám připomínáte, že ta přístupnost vlastně má znamenat se postavit na místo těchto lidí. A když jsem četl váš návrh z hlediska seznamu výrobků, kterými jste se zabývali, hovoříme o všech těchto digitálních výrobcích. Hovoříte o multisenzoričnosti, jak nahradit jeden smysl druhým, Eh, zrak a sluch a podobně. Hovoří to o velikosti znaku. Také bychom měli mluvit o rychlosti. Když jsme funkčně omezení, tak se nám nedaří vždy vlastně držet tempo s moderní technologií. A ta přístupnost by měla také znamenat vlastně eh, vzít v úvahu i rychlost pro osoby, které nemají žádné funkční omezení, které neustále běží, ale běží pořád a občas je těžké přijít včas. Kolega Langen. Paní Frajen se omlouvá jako koordinátorka PP e musí být přítomná na koordinátorech ve výboru Kult. Paní Vrhe se chce podělit jako stínová o následující. Vítám tento návrh týkající se přístupnosti. Je to významné eh, sdělení o, pro 80 milionů postižených v Evropské unii. Vytvoříme takto inkluzivnější společnost, kde nezávislé, nezávislý život se stane realitou. A nová digitální řešení budou znamenat, že přístupnost bude snadnější a levnější v řadě oblastí. Kromě toho eh, umožníme fungování vnitřního trhu tím, že budeme mít harmonizovanou eh, přístupnost u produktů a služeb v celé Evropské unii. A samozřejmě to bude znamenat náklady pro společnosti a musíme zajistit, že požadavky nebudou příliš zatěžující, zejména pro malé a střední podniky. Chtěla bych eh, dnes zdůraznit, že musíme zajistit, aby tato pravidla byla korelaci s evropskou legislativou. My jsme neslyšeli o dialogu o, o dostupnosti internetových stránek eh, veřejných institucí a velmi důležité sladit tyto snahy a učinit je co možná nejkonzistentnějším, abychom eh, zamezili eh, mezerám. Je třeba vzít úvahu i revize směrnic, které proběhnou v této oblasti zejména pokud je o směrnici o audiovizuálním obsahu. Těším se na spolupráci a jsem přesvědčena, že schválíme vyváženou legislativu, která bude znamenat významný přínos pro evropské občany. Děkuji. Paní Olga Sehnalová. A chtěla bych poděkovat jak eh, komisi za eh, podrobné představení návrhu, eh, tak za úvodní slovo našemu panu zpravodaji a já se velice těším na spolupráci s ním, protože jednak souhlasím s tím, co bylo řečeno, že je to velmi zkušený zpravodaj a za druhé proto, že to, co řekl, s tím mohu v drtivé většině eh, souhlasit. Nepovažuji tedy ani za nutné, abych eh, tady řadu těch bodů, které tady už eh, zmínil, opakovala. Možná se zaměřím spíše na ty, na ty otázky, které mě při té, při té prezentaci napadly. Myslím si, že je to opravdu velmi, velmi důležitá legislativa, která je před námi a bude na ní mnoho práce a myslím si, že bychom se také měli poučit eh, z té práce eh, nebo z toho, jak probíhá práce na směrnici o přístupnosti webových stránek, kdy je eh, jasné, která je tedy velmi, velmi složitá a přičem to není tak komplexní záležitost jako akt přístupnosti, o kterém se bavíme, bavíme teď myslím si, že bychom měli eh, se zaměřit na to, abychom od začátku eh, ty nůžky mezi přístupem eh, jak Rady, tak Evropského parlamentu nerozevřeli natolik, aby to nalezení společného východiska bylo natolik složité, že to, co od nás očekávají lidé, tedy jak osoby s postižením, tak všichni ti, kterým je tato legislativa určena, tak aby ten výsledek výsledek eh, byl pokud možno na stole v nějaké, v nějaké, dohledné rozumné době a já se opravdu velmi při, eh, přimlouvám na to, eh, abychom tu práci, práci dokončili v, v, rozumném termínu. Takže to je, to je jeden bod, to znamená otázka na komisi, kde vidí z jejich pohledu nějaká problematická místa už v těch prvních ohlasech z rady můj e, druhý dotaz, e, a letmo jsme se toho zmínili, je to e, ten článek 12, který hovoří o nepřiměřené zátěži, protože i mě by zajímalo, jak vyjasníme toto ustanovení tak, aby skutečně nebylo možné do, naše, naše pravidla, ke kterým dojdeme tedy obcházet Eh, a mm, eh, nějakým způsobem tuto, tuto legislativu eh, rozmělňovat. Stejná možná ani ne tak obava, jako myslím, že věc k diskuzi je opravdu to funkční vymezení přístupnosti, protože i tady se vlastně nakonec můžeme dobrat určité nejasnosti toho, toho výstupu, i když samozřejmě chápu, že vymezení nikoli tak preskriptivní umožňuje do značné míry flexibilitu ehm, ehm, těm, kterým je, eh, kteří, kteří budou muset tato, tato pravidla splňovat, ale vidím tady ehm, rovněž možné, možné nejasnosti a komplikace v tom, v tom návrhu. Eh, ale eh, jak jsem řekla na začátku, myslím si, že je to natolik důležitá legislativa, že všechno naše úsilí povede k tomu, aby ti, kterým je určena, se jí dočkali a je to práce, která se od nás očekává. Takže děkuji a těším se na spolupráci spolupráci. E tak stínový zpravodaj za EKR není přítomen, ale Dan vystoupí za EKR. Děkuji paní předsedkyně. My podporujeme účel tohoto návrhu, to rozhodně ale máme trochu obavy z rozsahu působnosti a především z posouzení dopadu, které vlastně odůvodňuje tu zprávu. Komise řekla, že si myslí, že to bylo pečlivě zpracováno, no já tam bych si s tím dovolil nesouhlasit. Bylo tady už řečeno, že i další z toho mají obavy. Je to posouzení dopadu z roku 2013, některé ty informace jsou ještě starší. Původně Rada pro posouzení dopadu to zamítla, protože se to týká jenom několika odvětví, několika členských států a pak se ty závěry snaží vlastně aplikovat na celou EU. Je to matoucí, je tam to rozlišení mezi výrobky a služeb, není tam úplně jasné, jak to fungovalo u služeb. Já tedy nejsem si úplně jistý, za to je příklad lepší tvorby právních předpisů. E, každopádně na první pohled to tak nevypadá. E, to je tedy posouzení dopadu z roku 2013 a v digitální době to už je o generaci dříve. Teď už jsme pokročili někam jinam a nevím, jestli toto posouzení dopadu je vhodné pro tento účel. Myslím si, že komise by měla přinejmenším aktualizovat toto posouzení dopadu a také výbor IMCO by měl požádat příslušný útvar eh, zde v parlamentu, aby provedl takové posouzení dopadu. Protože skutečně musíme mít se o co opřít, musíme skutečně chápat ty dopady, protože jinak ty dobré úmysly mohou vést k tomu, že vytvoříme další zátěž pro naše podniky. Pokud jde o některé konkrétní body, myslím, že v této fázi bychom měli vyloučit veřejné zákázky dopravy, finan, dopravu a finanční služby a v dalších oblastech by ty požadavky neměly jít nad rámec toho, co už existuje v sektorální legislativě. Takže z mého pohledu jsme ještě hodně daleko. Myslím si, že posouzení dopadu je klíčové pro zahájení práce. Opakuji, my eh, podporujeme účel návrhu, ale máme skutečně velmi vážné obavy ohledně ohledně toho, jak komise dospěla k vlastně zpracování tohoto návrhu. Děkuji. Pan Šoltes? Spoštovani představníky Evropské. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji zástupkyni Evropské komise. Chtěl bych poděkovat komisi za návrh, který nám tady byl představen. Čekali jsme na tento návrh už nějaký čas. Někteří eh, tvrdí, že ten návrh není dostatečně ambiciozní, že neřeší otázku eh, přístupnosti v plném rozsahu, ale je fakt, že existují velké rozdíly mezi členskými státy v řešení této otázky. Existují také Eh, různé typy právních předpisů v Evropě a je třeba umožnit přístupnost k výrobkům a službám pro všechny. To je hlavní účel této směrnice. Souhlasím s kolegou, který hovořil přede mnou. To posouzení dopadu skutečně musí být základem všeho. Jenom tak můžeme vytvářet udržitelná řešení, která budou fungovat i v budoucnu. A tímto způsobem e, můžeme zohlednit nejrůznější účinky e, toho návrhu. Podle mého osobního názoru bychom se měli zaměřit na to, jak komise zajistí, že ta zátěž nebude příliš velká, zejména pro malé a střední podniky. Měli bychom zabránit různým technickým komplikacím a komise by tedy měla připravit nějaké praktické řešení, praktické mechanismy, o kterých bychom potom mohli diskutovat a na základě toho bychom pak mohli zvážit, jak dále postupovat. Děkuji. Děkuji. Chce ještě někdo další se vyjádřit? Já bych možná v rychlosti řekla pár věcí, když dovolíte. Přístupnost je v digitálním prostředí klíčová a potřebujeme eh, tu přístupnost eh, u staveb, a musíme tedy zvažovat i, jak všichni občané budou mít přístup k digitálnímu prostředí. Nicméně jsem znepokojena, čím eh, dále si ten návrh čtu, mám dojem, že to nemusí být nejlepší cesta, jak toho dosáhnout. Když se podíváme na právní předpisy pro digitální prostředí, tak neustále hovoříme o tom, že musí být eh, nadčasové, protože inovace je velice rychlá a musíme zajistit, že jakákoliv pravidla, která dnes schválíme, budou skutečně nadčasová, že přetrvají. A když se podíváme třeba na rozsah působnosti, tam se třeba hovoří o přístrojích na lístky, Možná před třemi lety jste si kupovali lístky z nějakého automatu, ale teď stále více lidí používá nějakou mobilní aplikaci. To je dáno v té směrnici o přístupnosti stránek a pak si stáhnete ten lístek, vlastně ten automat na lístky ani nepotřebujete. Tak proč tady budeme vlastně diskutovat o právním předpisu, který vlastně se bude zabývat už zastaralou technologií. Nevím, jestli to chápu nějak špatně špatně, jestli třeba teď naopak chcete, aby bylo více takovýchto přístrojů, takovýchto automatů. Eh, já vím, že komise řekla, že se snaží postupovat velmi cíleně, ale eh, když se dívám na posouzení dopadu, tak nechápu, jak jste se vlastně rozhodli zaměřit na různá odvětví? Podle jakého klíče v tom návrhu jsou různá odvětví a mně se to právě nezdá příliš zacílené, příliš přesné. To je můj první dojem. Posouzení dopadu, jak tady někteří eh, eh, řekli, vychází z poměrně starých údajů. Vy jste řekli, že jste tím pokryje 80 HDP a pak zároveň říkáte, že to je velice cíleně zaměřené. Je tady i mnoho nákladů třeba pro malé a střední podniky na splnění, ale pokud chceme nějak dělat nějakou změnu, tak to bude stát nějaké peníze. Je třeba, abychom lépe pochopili v jednotlivých odvětví u jednotlivých výrobků, co bude zařazeno do rozsahu působnosti a jaký bude dopad. Další obava, kterou pocituji, se týká toho, zda skutečně používáme správné legislativní nástroje ten nový legislativní rámec, a Robert má pravdu, já jsem o tom, na tom pracovala na jedné směrnici, eh, Katrin na tom pracovala u výrobku týkající se plynu, potom tam bylo něco u lanovek. Ano, to, to dobře funguje, ale Nemáme žádný precedens, abychom třeba používali značení CE a dohled nad trhem pro služby nebo softwary nebo internetové stránky. Takovýto nástroj jsme nikdy v těchto oblastech nepoužívali a to značení CE, tento přístup, myslím, nehledí příliš dopředu. My jsme to nikdy netestovali v takto rychle se měnícím prostředí, digitálním prostředí tak nevím, jestli je úplně správné říci, že chceme toto značení CE, které se týká bezpečnosti výrobků eh, u spotřebitelského zboží, eh, používat i v této oblasti a říkat, že vlastně teď budeme toto značení CE používat i u digitálních služeb eh, a vyhodnocovat tak dostupnost těchto služeb z toho, co jsem se dozvěděla o značení CE, mám pocit, že se to příliš rychle nevyvíjí, což je také dáno tím, že u bezpečnosti spotřebních výrobků a zboží ten vývoj nemusí být tak rychlý. Tak já rozhodně podporuji to, že musíme mít nějaké prostředí digitální, které bude přístupné, ale nejsem stoprocentně přesvědčena, a to vůbec, eh, tím posouzením dopadu, že to skutečně, že byly vhodně, byla vhodně zvolena ta odvětví a že byly vhodně zvolené nástroje pro řešení situace. Takže bych byla ráda, kdyby ještě eh, se to vysvětlili. Robert, chceš ještě nějak zareagovat na to, co říkali kolegové, nebo dáme slovo komisi? Tak jenom eh, velice stručně, já jsem předtím mluvila dlouze, takže teď krátce. Každopádně děkuji kolegům, kteří se již ponořili do tohoto dokumentu. Je vidět, že to je pro nás opravdu strategické téma. Všichni jsme položili otázky komisi, které se od sebe zase tolik navzájem neliší. A jsem si jist, že ta naše spolupráce bude dobrá. Ale nevím, jestli komise už teď bude schopna nám nějak odpovědět na ty otázky, které tu zazněly. no, <laughs> come back in commission. Thank you. I will try... Děkuji, tak já se pokusím zodpovědět mm, ty otázky co nejlépe. Samozřejmě je to akt, který vyžaduje více diskuse než jenom ta, tu dnešní, to je jisté. Budeme se muset k tomu vrátit. První otázka tedy padla. Jak byly ty sektory vybrány? Eh, tady chci um, se odvolat na hodnocení dopadů, kde je jasně eh, definováno, jak eh, to probíhalo. Byla to složitá práce, byl to krok za krokem, se postupovalo, začalo se na strana 50 15. Začalo se identifikací možných oblastí, které spadají pod úmlavy OSN a pod evropskou legislativu. A dospěli jsme k seznamu produktů a služeb, které by mm, byly relevantní. A z toho mm, pak jsme se podívali tedy na veřejné konzultace, které služby, které produkty byly považovány za nejdůležitější. Dalším krokem byla předběžné autorizace a výběr zboží a služeb, což obsahovalo kvantitativní kvalitativní screening na základě výsledků veřejné konzultace a revizi stávající legislativy pro identifikaci ehm, odlišných požadavků. Toto byla první prioritizace, pak eh, byla analýza eh, legislativy o přístupnosti v řadě členských zemích. Ta analýza posuzovala různé přístupy, eh, požadavky na přístupnost, které tam platily a touto hloubkovou analýzou jsme dospěli k konečnému seznamu zboží a služeb. Je tady řada příloh k tomu hodnocení dopadu, které toto krok za krokem definují, jak jsme dospěli k tomu konečnému seznamu zboží a služeb. Pak tady padla otázka na roli Eh, orgánů tržního dohledu, které musí hrát důležitou roli při zajištění kontroly. Já eh, si myslím, že máme, v dobré, máme dobré možnosti, proto to mám mají infrastruktury, znají metody, které se používají v Evropském zákoně o přístupnosti. Máme to v novém legislativním rámci. Samozřejmě, co to bude vyžadovat, je potřebu doladit um, zkušenosti a expertízu přístupnosti, um, až bude ten akt přijat. Co se týče načasování, tak předpokládáme dva roky na transpozici, dva roky na přípravu účinnosti. Považujeme za důležité dát dostatečný čas průmyslu s poskytovatelům služeb, aby se adaptovali. Také jsme zohlednili životnost produktů a také, jak správně říkáte, naléhavost um, um, z hlediska spotřebitelů, kteří budou mít prospěch z tohoto zákona. Takže jsme se domnívali, že 6 let bude vyvážené, než ta eh, směrnice bude účinná v praxi. První zpráva přijde pět let poté. Další otázka. Myslím, že tady byla otázka, která se týkala eh, toho, kde se služby poskytují. My jsme si přáli vyhnout se nepřiměřené zátěži. Členské státy e, mohou rozhodnout, kde eh, zda prostředí, kde se služby poskytují, vyžaduje přístupnost nebo ne. Další bod, jak zajistit eh, co nejlepší rovnováhu mezi odpovědností ekonomických operátorů a orgánů pro eh, tržní dohled. V tomto rámci padla i otázka, proč ehm, zůstáváme u funkčních požadavků, na úrovni funkčních požadavků. To je velmi důležité, jak bylo řečeno, my eh, ten, ten eh, vývoj především v IT je velice rychlý a my chceme zůstat na obecné úrovni. Nechceme zacházet do příliš velkých podrobností, abychom nevytvářeli svěrací kazajky, protože e, vývoj, se, e, vývoj jde rychle a pokud ty požadavky budou příliš podrobné, tak bychom e, udusili inovaci, což nechceme. Nicméně v té směrnici se předpokládá, že pokud bude potřeba vyvinout standard, tak je to možné, také je možné Eh, vypracovat společné technické specifikace. Ptáte se na situaci v radě. Rada začala diskutovat o tomto aktu na konci ledna, pak proběhla řada diskusí. Obecně mohu říci, že rada podporuje cíl návrhu Mm, tam, kde je problém, je ekonomický dopad na průmysl, na malé střední podniky především. Myslím ale v této fázi je eh, velké množství praktických otázek, žádostí o praktické příklady. Když začnete, zajdete do detailů těch článků, uvědomíte si, že je potřeba jednat eh, a členské státy se stále snaží koordinovat v jednotlivých v rámci své vlastní administrativy, protože to vyžaduje hodně diskusí mezi různými ministerstvy. Pak tady byla otázka na hodnocení dopadů. Hodnocení dopadů, tak tady bych se držela svých slov, že to je pečlivě navrženo, že to bylo velmi um, seriózní práce, to hodnocení dopodů posuzuje situaci v roce 2020, to znamená do budoucna, dívá se dopředu a hlavní problém, který vychází z toho hodnocení dopadů, je, že je tady rostoucí fragmentace. Rostoucí fragmentace znamená větší náklady, přičemž my bychom si přáli lepší fungování vnitřního trhu, lepší příležitosti pro průmysl, aby mohli konkurovat celé Unii a také spotřebitelé, aby mohli využívat funkčního vnitřního trhu. Hodnocení dopadů bylo předloženo poprvé, po druhé, poprvé jsme měli komentáře, předložili jsme to po druhé, hodnocení dopadů je hotové, komise to e, vzala v úvahu, přijala ten akt a komise se domnívá, že plně odpovídá pravidlům lepší regulace. V tomto smyslu jak se předpokládá podle pravidel lepší regulace, tak jsme zahájili veřejné konzultace, které jsou nyní skončeny. Připravujeme pracovní dokument, který popíše eh, komentáře, které jsme dostali v rámci veřejných konzultací po přijetí aktu. Na závěr k označení CE, to se používá, to se nepoužívá pro služby. My jsme tento nový legislativní rámec ne, nepoužili pro služby, ale máme tedy inspiraci z nového legislativního rámce, abychom měli koherentní přístup v celém aktu Dobře, vše, děkuji. Děkuji všem. Tím skončíme schůzi výboru, sejdeme se zítra v 9 hodin. Mohla bych vás varovat, prosím, hlasování. Zítra může být poměrně složité, je toho hodně. Prosím, e, přijďte včas, buďte trpěliví. Je to složitý hlasovací seznam.